Yes, friends, uh, we'll start. Ano, vážení přátelé, začneme, protože máme dlouhou schůzi a dlouhé hlasování, takže začneme rychle, ale dříve, než začneme v pořadu jednání, tak bych chtěla říci, že jsou k dispozici všechny jazyky s výjimkou maltéštiny, chorvačtiny a irštiny. A bod 3 schválení zápisu ze schůze konané dne 26. dubna 2016. Můžeme schválit zápis? Ano. budeme pokračovat v pořadu jednání. První bude zpráva paní AGEA o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států, potom stanovisko pana Silikiotise, pokud jde o rozpočtovou kapacitu pro eurozónu, dále paní Jaslověcka k protokolu eh, k dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarem o volném pohybu osob zohledňující přistoupení Chorvatska. Potom hlasování začne v pět hodin a eh, eh, pořad, nebo pořadí hlasování bude toto. První příspěvek výboru EMPL ke strukturovanému dialogu, dále příprava povolební revize víceletého finančního rámce pana Pirinského, finančního rámce na období 2014 a 2020. Dále potom eh, eh, zpráva pana Benifaje o uprchlících a poslední hlasování bude ke zprávě paní Stevens týkající se provádění úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. Bude to velmi dlouhé hlasování, ale začneme Eh, běžnými body a dám, eh, ale pane Marta, máte slovo? Eh, Děku, děkuji, paní předsedkyně musím protestovat minulý týden jako stínový zpravodaj jsem přijal eh, pozvání pana Kasanovského, pokud jde o spolupráci eh, a vytváření pracovních míst a byla zde eh, určitá, určité pozměňovací návrhy a dohodli jsme určité kompromisy a EPP, SAD a GUE zaujali principiální pozici, která je následující. My bychom absolutně odmítli eh, ještě eh, to, že odmítli nebo čt, vůbec čtení kompromisů, eh, protože ty kompromisy nezahrnují vůbec nic z našich návrhů, protože toto je Eh, demokrati- musíme mít demokratické přístupy. Eh, jsme už před volbami, ale fakt je, že vycházíme z toho, že, že jde o evropské občany a je třeba toto tedy sdělit předsedovi eh, komise. Ano, to je faktická poznámka a dám slovo panu Kasovi. Děkuji, pane před, paní předsedkyně, je naše právo to udělat. Bohužel EPNF měli e, určitou, měli své stanovisko, potom EPP se rozhodli e, tu e, pozici odmítnout, takže nechci říct, že to je proti kolegově osobně, ale to je, já je to proti myšlenkám, které byly takto stranicky předloženy. Děkuji vám. Děkuji vám a budeme pokračovat s bodem 4 kterým jsou hlavní směry politik zaměstnanosti členských států a dám slovo zpravodajce paní Agea. E, děkuji. E, paní předsedkyně, vy nahrazujete e, pana předsedu Hendla který mi, mi umožnil pracovat jako zpravodajce na této zprávě. A spolu s dalšími e, koordinátory využívám této příležitosti, abych za to poděkovala. E, minule jsme měli příležitost se zabývat nebo rozpracovat m, mm, materiál rady týkající se hlavních směr politik zaměstnanosti členských států. E, Hlavní myšlenky rady, tak jak byly převzaty ve výboru pro zaměstnanost, v podstatě nejde o nic jiného než o prohlášení určitých záměrů. Je, hovoří se tam jenom o úsilí vytvářet pracovní místa, ale to stanovisko bylo velmi vágní, pokud jde o praktická opatření která je třeba přijmout proto, abychom eh, překonali tu nízkou úroveň zaměstnanosti a vysoko, vysoké procento nezaměstnanosti a rozšířenou chudobu. My eh, navrhujeme, aby se nezahrnovaly údaje které nám nebudou dávat jasnou, nebudou jasně ukazovat, jaká je situace. A náš výbor pro zaměstnanost se vynasnažil získat konkrétní údaje týkající se zaměstnanosti, nezaměstnanosti a chudoby, proto aby eh, závěry byly silné a jasné. Eh, snažíme se, aby tento návrh byl efektivní díky efektivním akcím které, a akcím, které považujeme za efektivní. Eh, v, eh, v návrhu do návrhu jsme zahrnuli i kompromisní návrhy, například vytvoření minimální nebo fondů pro podporu nezaměstnanosti a pojištění pro případ nezaměstnanosti a dále odbourání byrokracie, která tolik zatěžuje malé a střední podniky. Především E, toto je tedy trápí. Dále sem zahrnujeme i kolektivní vyjednávání, osoby samostatně výdělečně činné a jde taky o omezení šedé ekonomiky. Zde se chci zmínit o práci kolegy Perevského který, a platformu boje proti šedé ekonomice. Dále zde máme profesní svobodu, zemi, jako je Řecko. S třetím balíčkem pomoci se předpokládá devastující reforma penzí. A my potřebujeme i pomoc pro eh, mladé, pomáhat co nejefektivněji a poskytovat eh, co nejefektivněji podporu členským státům. Práce Eh, naše byla vynikající, ale rada ji ignorovala a rada teď po roce chce, aby parlament schválil návrh, který už před rokem našemu výboru připadal vágní a nepřesný. A kromě toho ten první návrh prošel bez diskuse. Chci říci kolegům, že je třeba obojovat, naše stanovisko a pokračovat dále na tomto dokumentu. A pokud jde o tento konkrétní dokument, bych chtěla orientovat naše stanovisko prostřednictvím pozměňovacích návrhů, které už určitým způsobem se použily v předchozím návrhu a kteří, které moji kolegové spolu se mnou schválili. Ráda bych zdůraznila to, co náš výbor vyjádřil už před rokem, konkrétně v červenci – Evropská komise, výbor pro zaměstnanost a celý parlament by měl mít pevnou a solidární pozici, kterou eh, rada by měla vzít v úvahu. Ty pozměňovací návrhy už viděli všichni stínoví zpravodajové. A my těmi pozměňovacími návrhy, pozměňovacími návrhy eh, chceme vylepšit naší práci a chceme, aby to nebylo tak, že bychom eh, pracovali měsíce na dokumentu, a který nakonec bude radou úplně ignorován. A proto děkuji všem kolegům za spolupráci a nabízím jim, eh, že jsem jim svou pomoc a jsem jim k dispozici. Paní Jaslověcka. Děkuji, paní předsedkyně. Jménem EPP bych eh, chtěla, Odo, chtěla velice poděkovat za přípravu tohoto návrhu zprávy, který jmenuje skutečně ty nejdůležitější věci, a to za prvé doporučení Evropského parlamentu, která byla zveřejněna v roce 2015. Tato doporučení rada nezohlednila dostatečným způsobem. Ovšem myslím si, že pokud bychom tady měli hodnotit práci rady, tak je třeba si položit otázku, co bychom bývali my v parlamentu měli udělat lépe. A proto si myslím, že v případě těch doporučení bychom se měli snažit o to, aby byla jasná, srozumitelná a hovořila o prioritách, aby to tak nebyl takovýto dlouhý seznam přání, protože pak to srozumitelné nebude. My se musíme shodnout napříč frakcemi, proto to není jednoduchý úkol, máme různé zájmy, ale měli bychom se skutečně snažit o to, aby naše doporučení byla jasná a zacílená. A dále vrátím se k tomu, co zde bylo navrhnuto. Jde o jednotlivá doporučení specifickým zemím. Tady si skutečně myslím, že by v sobě měly obsahovat konkrétní specifická doporučení, to byl bod 4, a měli bychom také zohlednit to, co navrhl pan Ribeiro. Jako výbor EMPL bychom měli hovořit o třech indicích. Za prvé, respektive o třech kvotách. Za prvé, dlouhodobě nezaměstnaní, dále nezaměstnanost mládeže a další. To je třeba mít stále na očích. Jménem naší frakce bych ráda hovořila o pozměňovacím návrhu číslo 5. Nesouhlasíme s tím, že politika zaměstnanosti v některých zemích vedla k tomu, že se zvýšila míra nezaměstnanosti. Úspory byly důležité, ano, ale možná byly reprovozovány příliš dlouho a ekonomika se nemohla rozvíjet dynamicky. Ale ty úspory, ta politika úsporná byla. Proto se nám podařilo se vyhnout mnohem větší a hlubší krizi. A další věc, z naší strany nejsme proto, aby byl zaveden minimální základní příjem pro všechny občany. Jsme pro minimální, minimální plat, to ano, ale musí být dodržen musí být dodržena zásada subsidiarity. a na závěr bych chtěla zdůraznit, že souhlasím s paní zpravodajkou v tom smyslu, že doporučení z roku 2015 stále platí a je třeba je uplatňovat. Děkuji. Děkuji vám, Javier, Javier López. Eh, Děkuji vám, paní předsedkyně. V první řadě bych chtěl za svou skupinu poděkovat za provedenou práci naší zpravodajce a i za to, že říká, že budeme trvat na stanovisku našeho výboru pro zaměstnanost a nakonec i na tom, co jsme jako parlament doporučili radě. Jak bylo vysvětleno dosud, tuto, v této eh, práci jsme se setkali s ignorováním našich stanovisek během celého uplynulého roku, pokud šlo o poslední doporučení rady. A dokonce ještě relevantnější je to, že všechna tato doporučení a, a tu práci, kterou jsme dělali, teď znovu dáváme dohromady. Je to práce, kterou rada nepřijala. A co se objevuje v tom návrhu. Zde se navrhují různé věci, se kterými souhlasíme. Připomínáme eh, komisi to, co bylo provedeno, i tak, jak se stanovuje to, co, čeho bylo dosaženo v uplynulém roce především. Dále se zde hovoří o eh, výzvách, pokud jde o, nezávi, o, o nezaměstnanost chudobu a další věci a cíle do roku 2020, to se týká i vzdělávání eh, eh, pro zaměstnanost a eh, dále, vzhledem k tomu, že se pohybujeme v demokratickém prostředí, je nedobré, že nebyly vyslechnut nebyla vyslechnuta doporučení, která jsme jako parlament dali a myslím si, že je třeba na tom trvat. Zároveň se podívat na makroekonomické ukazatele. Eh, my jako skupina s tím souhlasíme, ale ještě předpokládáme, že by se toto v následujících týdnech v dialogu mohlo posílit. Doufáme, že, jak říkala stínová zpravodajka eh, lidové strany, Ehm, šlo by to e, doplnit ještě otázkami, e, které se týkají nerovnosti a e, nezaměstnanosti mladistvých, která je, nebo mladých, která je u nás velmi znepokojivá. Pan Paši tady není, takže paní McIntyre, EKR, máte slovo. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já to přečtu jménem <clears throat> stínového zpravodaje za EKR, který se dnes bohužel nemůže zúčastnit a velice se omlouvá. V prvé řadě se domnívám, že bychom ji měli Lauře jakožto zpravodajce velice poděkovat za odvednou práci. EKR s radostí podporuje e, návrh textu komise, tolik ale nepodporujeme ty návrhy zpravodajky na změny. Jistě zpravodajka k tomu e, dala určité připomínky ale tady jde o odpovědnost. My diskutujeme o hlavních směrech politiky zaměstnanosti. V prvé řadě to zůstává v odpovědnosti členských států a proto nemůžeme podpořit úsilí, abychom otevřeli tyto hlavní směry, eh, pokud s tím nebudou souhlasit členské státy. A máme stejnou otázku, zda je to nejefektivnější způsob, eh, jak se prosadit na půdě výboru M EMPL. Eh, přece jsou oblasti, eh, které podléhají spolurozhodování ze strany Evropského parlamentu a některé oblasti jsou v kompetenci eh, komise. My předkládáme zprávy z vlastního podnětu a já bych tedy navrhovala, abychom eh, v těch oblastech působili, kde náš výbor má opravdu eh, dopady a neměli bychom eh, k již dohodnutým hlavním směrům předkládat takový seznam přání. Děkuji vám, já vám děkuji. Za Alde tady asi nikdo není, nikdo tady není za GUE KL a nikdo tady není ani za zelené. Pan Martin za e NF bude mít slovo jako poslední. Děkuji, paní předsedkyně. Přiznávám, že jsem poněkud znepokojený, protože e, nevím dost dobře, o čem se tu hovoří. Hovoří se o pozměňovacích návrzích, které připravila paní Egea. Já jsem je ale nedostal, takže nevím, co se vlastně děje. A také nevím, jak probíhá komunikace mezi vámi a naopak, co je uspokojivé, když vám naslouchám, možná by to mohla vysvětlit paní Agea. Je zajímavé, že spochybňujete výsledky Rady a komise a jste znepokojeni našimi stanovisky, jako kdybychom ničím nepřispěli, ale já jsem do jisté míry s tím spokojený. Je třeba si uvědomit, že tento parlament je všechno, jenom nedemokratický. demokratický hezky si tu eh, diskutujete, konstruujete a budujete, ale pokud rada rozhodne, že to není přijatelné, sdělí to potom komisi. A když se podíváme na vývoj usměrnění politiky zaměstnanosti, funguje to již několik let, pak tu není vlastně žádná změna a vidíme že i to, co je škodlivé pro zaměstnanost, integrace uprchlíků prostřednictvím začlení do práce mobilita pracujících, směrnice o vysílání pracovníků, členské státy si stěžují na tuto legislativu a všechno zůstává tak, jak bylo. Rada i komise dokonce vysvětlují, že když to nefunguje, pokud Evropa nefunguje, že je to tím, že máme příliš málo Evropy. Sdílím s vámi ten názor, že došlo k selhání a očekávám další konstruktivní návrhy nebo změny. Ve právě si můžete všichni přečíst ty pozměňovací návrhy. Tak jaký máme časový harmonogram 6. Eh, června je lhůta k předkládání, omlouvám se, 7. června je lhůta k předkládání pozměňovacích návrhů, tedy eh, ti, kteří nejsou spokojeni, mohou předložit pozměňovací návrhy do 7. června. Eh, a Dále eh, budou eh, zvažovány ty pozměňovací návrhy 21. června a potom se bude hlasovat na našem výboru 13. a 14. července. To byl tedy tento bod na pořadu jednání a nyní bod 5, rozpočtová kapacita pro eurozónu a eh, dopady na evropský rozpočet, doplňkovost a parlamentní kontrola. Navrhovatelem je pan Silikiotis, který ale ještě nedorazil. Místo něho bude hovořit někdo jiný. Můžete se prosím představit, až začnete hovořit, máte slovo. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Já jsem tady přijal tuto žádost eh, od Neoklise, on se na mě oprátil s tou prozbou, abych zde tady představil jeho jeho tedy přístup k tomuto dokumentu. A proto bych přečetl tedy to, co on mě poskytnul, jeho text. A přečtu to anglicky. protože tady já jsem Portugalec, on je Kypřan, takže bylo poněkud obtížné nalézt nějaký společný jazyk, takže jsme zvolili angličtinu. Vážení kolegové, v prvé řadě eh, bych chtěl omluvit svou nepřítomnost na dnešní jednání a souběžně děkuji vám všem za pochopení. Ale také děkuji kolegovi Lopezovi, který eh, mě zastoupí eh, v otázce rozpočtové kapacity pro eurozóny. Důvodem mé nepřítomnosti je politický vývoj na Kypru po volbách, které se konaly minulý týden. Eh, myslím, že můžete předložit své připomínky a chtěl bych vás ujistit, že se těšíme na skvělou spolupráci s vámi. Hlavní myšlenka za vypracováním tohoto stanoviska bylo zaměřit se na sociální charakter eh, rozpočtové kapacity pro eurozóny, abychom eh, aniž bychom eh, zabíhali do ekonomických detailů. To ponecháme výboru Ekon a výboru pro rozpočet a současně se musíme podívat na problémy, že se rozšiřují sociální problémy v eurozóně. Eh, je to také narušení sociálního státu a eh, zaznamenáváme historicky eh, neobvykle vysokou míru nezaměstnanosti mládeže sociální soudržnost v naší společnosti byla narušena. První odstavec návrhu stanoviska Baroka sledoval tyto myšlenky. Zdůrazňuje potřebu eh, posílit sociální státy v EU, vytvářet nové pracovní příležitosti důstojné eh, ve snaze posilovat sociální partnerství při respektování eh, kolektivního vyjednávání a uzavřených kolektivních dohod. Odstavec 2 a 3 byly rovněž navrženy v tomto duchu podporujeme fiskální a ekonomickou politiku v Evropském parlamentu. To zdůrazňujeme v odstavci 3. Evropská unie nemůže ignorovat sociální eh, bídu, kterou způsobila úsporná opatření a vedla k sociální eh, eh, chudobě Eh, našich spoluobčanů, kteří se dostali pod hranici chudoby. Podle Eurostatu míra nezaměstnanosti a těch, se zvýšila ze 33,3% v roce 2005 na 46,5% v roce 2015. A tendence rostoucí. Komise si uvědomuje, že je třeba změnit jednostranou politiku a e, posilovat sociální e, pilíř evropského e, semestru, jak jsme o tom diskutovali v roce 4. Diskut Diskutuje se o e, sociálním pilíři, o důchodovém systému. Nediskutovali jsme o e, e, v reformním systému. To není žádný návrh předložen tomuto parlamentu, ale jakýkoliv systém bude prezentovat tomuto parlamentu. Měli bychom zdůrazňovat sociální stát a má to být spjato se strukturálními reformami v členských státech. Členské státy musí implementovat Memorandum of Understanding, které si eh, vyžádali strukturální opatření a opatření, které která byla eh, devastující pro jejich sociálně pracovní podmínky. Odstavec 5, tam jdeme ještě o krůček dále. Uvádíme, že jakýkoliv systém, jak jsme o tom hovořili, by měl eh, bojovat proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Samozřejmě nezapomínáme na to, že Eh, příspěvky v nezaměstnanosti nemohou nahrazovat politiku reindustrializace nebo celostní politiky, které by měly podporovat skutečnou ekonomiku a vytvářet eh, důstojné eh, pracovní příležitosti. Těším se na spolupráci se stínovými zpravodaji a těším se na jejich připomínky. Děkuji, pane Lopezi za a paní eh, pan Fontaine je první stínovou eh, zpravodajkou, ale nahradí paní Ribeiro. Děkuji. Eh, zdravím vás všechny. Naše kolegyně Fontaně se nemůže zúčastnit. Požádala mě, abych přečetla její stanovisko. Takže začnu citovat. V první řadě bych ráda poděkovala panu Silikiotisovi za návrh stanoviska a vyjadřuji svou plnou půli s ním spolupracovat i se zbytkem stínových zpravodajů, abychom dosáhli eh, schody. Eh, Eh, eh, tyto návrhy v Evropě je třeba se zamyslet nad tím, jak investovat do lidí a co nejefektivněji čelit krize. Naší prioritou je bojovat proti nezaměstnanosti, ale nesmíme zapomenout na rozpočtovou kontrolu. A s určitými změnami bych souhlasila s odstavci 1 a 6. Každopádně jsou zde určité věci, se kterými nemohu souhlasit. Rozpočtová kontrola je potřebná k podpoře růstu a k udržení trvalého růstu. A proto nemohu podpořit eh, odstavec 3. Další kontroverzní věc je tady Evropský systém pojištění pro případ nezaměstnanosti. Je třeba mít nějaký nástroj pro boj proti nesymetrickým šokům, ale nevím, zda ten systém pojištění pro případ nezaměstnanosti je tím pravým opatřením. Evropská unie by se měla pohybovat ve směru sociálním, ale to teď nemáme. Je třeba také vytvořit rovnováhu v pilíři ekonomické zprávy. A na závěr bych ráda požadala zpravodaje, eh, nebo zeptat se zpravodaje, co myslí eh, odstavcem 5, když hovoří o nespojování žádného systému podpory v nezaměstnanosti s ekonomickou podmíněností pro členské státy. Těším se jinak na spolupráci se spravodajem a děkuji mu za provedenou práci. Děkuji vám, paní Ribeiro, a nyní dávám slovo paní Maria Joao Rodriguez z SAD. Máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Je to velmi důležitá diskuse a náhodou naši kolegové z ekonomu a z rozpočtového výboru teď ho diskutují o stejném tématu. Myslím si, že je důležité, že náš výbor se této diskuse taky účastní. V podstatě se tady říká, že eurozóna procházela, ob, prochází obtížným obdobím velmi nízkého růstu a velkých rozdílů. Máme bohužel velkou nezaměstnanost a velké rozdíly v eh, míře nezaměstnanosti a především v míře nezaměstnanosti mladých. Jsou také tlaky na sociální standard v některých členských státech eurozóny. Takže proto tedy potřebujeme tyto trendy zvrátit a e, dosáhnout e, e, nového růstu a silnějších ekonomiky. A myslíme si, že proto máme opatření, která by měla v praxi použít všechny členské státy. Mám už v jiné zprávě v parlamentu jsme eh, říkali, ano, máme reformy, ale potřebujeme správné reformy a především investice do vytváření vysoce kvalitních pracovních míst. Ale také v eurozóně se musíme podřizovat daňové disciplíně a v tomto smyslu se díváme na daňovou eh, kapacitu jako na věc, kterou už nezvládnou národní rozpočty, protože potřebujeme společnou disciplínu v této oblasti. A náš kolega, kolega naši kolegové, které se tím zabývají ve eh, hospodářském a v rozpočtovém výboru hovoří o fiskální kapacitě a o dalších věcech, které jsou pro nás důležité. První je podpora eh, z dola, eh, nahoru E, ekonomické konvergenci. E, zde e, připomínáme šoky, které prožívají některé země a v rámci kterých hovoříme o systému pojištění pro případ nezaměstnanosti. Tyto dva nástroje byly identifikovány v rozpočtu, v rozpočtu a mm, máme zde taky citlivou otázku podmíněnosti Slyšela jsem různá stanoviska a dovolte, abych vám řekla, jaké je stanovisko naší politické skupiny. Myslím, že tam tady nejde o kondicionalitu, o podmíněnost, ale že v té podmíněnosti, že nejde ani o podmíněnost, ale o skutečnou obnovu nebo ozdravení. Právě proto potřebujeme mít správný přístup k reformám, které v mnoha případech se týkají vzdělávání, inovací, eh, dále sociálních eh, zařízení po sociálních podmínek a eh, dále zlepšení struktury investic. Takže v podstatě toto je naše stanovisko. a budeme pokračovat ve spolupráci se členy výboru, našeho výboru při přípravě to, této zprávy. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Zamítám návrh společného rozpočtu pro eurozónu, už jsem proti. Otázka je, proč si přeje eurozóna společný rozpočet? Odpověď je jasná. Eurosystém nefunguje a nyní je třeba, aby se zaváděly jakési finanční transfery mezi zeměmi, aby se systém stabilizoval natrvalo euro, posledních letech zajistil trvalou ekonomickou katastrofu v Evropě. Nejdříve se peníze ze severu Evropy pumpovaly na jih Evropy do nebovinností, což vedlo k mnoha investicím na jihu a k nezaměstnanosti na severu. Důsledkem toho bylo, že my v Německu jsme měli nezamě, masovou nezaměstnanost, což vedlo k takzvané agentě 2010. A na jihu došlo k tomu, že bublina s nemovitostmi praskla a vidělo se, že tedy stavebnictví nemůže nahradit konkurenceschopný, konkurenceschopný průmysl. Takže eh, tady byl nedostatek pochopení toho, jak důležitý je mechanismus směných kurzů, tak, aby se právě odhalovaly, odkrývali ekonomické problémy, aby bylo možné je nějakým způsobem odpružit. Takže v době, kdy se jí zvědělo, že společná měna je špatná, tak dodnes Evropské unie a eurozóna se brání jasné analýze této situace, namísto toho, aby si přiznali chyby, tak eh, se snaží tady dělat určité Eh, činy, jak si, aby manifestovali na venech a nyní chtějí právě i ten společný rozpočet. A já říkám zcela jasně ne, ve pracovním dokumentu výboru ECON jsou problémy, ke kterým by to mohlo vést jasně uvedeny. Je tady otázka, jak chcete mít permanentní finanční transfery a moha, morální hazard. A k tomu by vešlo, k tomu by došlo a byly by to skutečně špatné ekonomické podněty, takže to nejde eh, vidíme, že ty smlouvy v Evropě, které byly dojednány, k ničemu nejsou, že země ty pravidla porušují, porušují pravidlo zadlužení, porušilo se pravidlo financování státu pomocí ETB a také se porušila ta, porušila ta no bailout doložka. A skutečně nový předseda institutu IFO v Německu Clement First zjišťuje, že podle čísel Evropského měnového fondu. Sami řeči občané dluží 87 milionů eur svému státu, což je ta částka, kterou poskytli němečtí občané, aby údajně zachránili řecký stát. Jak chcete německému občanu vysvětlit, že on tedy musel se omezit a nyní e, vlastně ty peníze zaplatil řeckému státu. Já nevím, jak jim to vysvětlí Wolfgang Schäuble. On ten problém odsunul na rok 2018. Dále Itálie smí dodatečně vydat 14 miliard eur, čím jsou vlastně zrušeny veškeré její rozpočtové plány. Toto je Španělsko a Francie, ta trvalé porušuje veškerá pravidla, tam je to již naprosto normální této eurozóně právo vůbec neplatí, je neustále pošlapáváno a tento systém, který nefunguje, je neustále udržován uměle v chodu. Není možné, není představitelné, že by ti, kteří tedy jednají v této věci, opět dodržovali eh, pravidla právního státu a prosím, musíme mít jasně proti společnému rozpočtu eurozóny, protože by to vestlo pouze k tomu, že by se ty peníze dávaly do zemí, které nejsou schopny se zreformovat a do všech těch nefungujících struktur. Momentálně vidíme, že Francie naprosto není schopna provést důležité ekonomické reformy, ani Itálie. Ta závadí pouze státní konjunkturální programy a bere si další a další dluhy. My těmto zemím nemůžeme nutit reformy, protože pak by občané v nich volili strany, které jsou proti Evropě. Ne, reformy musí vzejít ze samotné společnosti. Nemůže jim je nikdo diktovat z hora z Evropské unie pomocí nějakého dekretu. Potřebujeme decentrální, subsidiální a malou Evropskou unii. Francouzi a Italové, ať si jdou svou vlastní cestou, ale ne pomocí peněz ostatních lidí. Děkuji mnohokrát. Thank you. Děkuji vám. Nemáme tu žádného zástupce ALDE. A není tu taky nikdo za zelené. Ani zpravodaje tady nemáme. Skupiny EDD. Takže poslední má slovo paní Melan z ENF. Ona zde taky není. Takže... Ano, Dominik Manfred, máte slovo. Merci, madame le président. Děkuji, paní předsedkyně. Připravujeme k této zprávě stanovisko a představujeme eurozónu jako možné řešení. Ale my zastáváme pravý opak. Eurozóna není řešením, nýbrž představuje právě problémy. A to potvrzuje i to, že nejsme v konjunkturální, ale ve strukturální krizi eura. Eurozóna je oblast, kde je nejnižší ekonomický pokrok a rozvoj z celého světa, z deseti nejvíce rozvinutých zemích světa. A poukazujeme na to, že eurozóna a euro nepředstavují uh, pozitivní vývoj a to, co navrhuje GUE v stanovisku. Když známe východisko jejich úvad, úvah, a to je alter globalizace, my přemýšlíme jinak a věříme, že se nám to podaří vyřešit spoluprací členských států. Evropa národů, Evropa vlastí a každý z těchto národů když bude silný, pak bude silná i Evropa. My si přejete silnou Evropu s těmito návrhy, ale to je bláznivé, protože navrhujete jediný rozpočet, jednu vládu, jednu měnu. Vy bychom se rádi vrátili k rozpočtové svrchovanosti i k měnové, finanční i legislativní svrchovanosti co se v minulosti projevilo jako účinný postup. Teď tu vládne absolutní neschoda s vašimi návrhy. Děkuji. Pan Schuster, máte slovo. Ano, děkuji. já vědomně zdůraznuji, kdo na jednotném trhu chce jednotný ekonomický prostor zachovat a pokládat ho za základ pro hospodářský blahobyt v Evropě, tak eh, se nemůže vyhnout dalšímu rozvoji eurozóny. A myslím, že je eh, správné, že o tom nyní diskutujeme. Musíme se odpoutat od nepružných eh, systémů, které zohledňují různé zájmy, ale přejít k politickému systému, který musí být pod naprostou demokratickou kontrolou a dále, a to je uvedeno i ve zprávě, musíme klást velkou politickou váhu na podporu růstu, zaměstnanosti a na eh, boj s nezaměstnaností. To je ta hlavní výzva, před kterou stojíme. A eh, veškeré povídání o tom, že se euro nevyvíjí dobře, ti, co to říkají, by se měli podívat na historii eh, bez eh, eura by tedy eh, nebyla Evropa tam, kde je. Ale já bych měl otázku, jakou roli má přitom hrát evropské eh, pojištění proti nezaměstnanosti. To, myslím, není vhodný nástroj k ekonomické stabilizaci z různých důvodů. Za prvé v oblasti nezaměstnanosti v prvé řadě to není konjunkturální jev, ale mezi tím je to eh, strukturální nezaměstnanost, která se ve všech zemích eh, zakotvila. Když ji chceme odstranit, musíme zajistit růst a zaměstnanost. A eh, já bych tedy spíše uvítal rozpočtovou kapacitu, která se bude zaměřovat na podporu investic, které poplynou do inovativních oblastí. Pomocí EFSI jsme získali dobrý počáteční nástroj, který můžeme dále rozvíjet ale musíme také na evropské straně mnohem více umožnit, aby plynuly veřejné investice do důležitých infrastruktur, do oblastí, eh, kde se rozvíjí inovace. A potom ještě další argument alespoň při eh, současném eh, návrhu, eh, to sice se nenavrhuje pojišť, Evrop, celoevropské pojištění proti nezaměstnanosti, ale kdo o tom uvažuje, musí popřemýšlet o tom, které oblasti by měly být v různých národních systémech jak se pojistit proti nezaměstnanosti, zvážit alespoň základní zásady a já o tomto úkolu neuvažuji. Myslím, že centru pozornosti by eh, měly být investiční kapacity a ne celoevropské pojištění proti nezaměstnanosti. Děkuji vám eh, podle harmonogramu. Lůta k předkládání pozměňovacích návrhů je 3. červen dále e, přijetí na výboru 13. 7. a hlasování v příslušném výboru to je ikon a budget, e, bude po e, letní pauze 5. září. Přejdeme nyní k bodu 6 na pořadu jednání a to je dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o volném pohybu osob a také zohlednění přistoupení Chorvatska k EU jako je smluvní strany. E, nyní dám slovo paní zpravodajce Janutě Jaslovské. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám dnes tu čest vám představit návrh mého stanoviska k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu o dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarském o volném pohybu osob zohledňující přistoupení Chorvatska k Evropské unii. Máme zde postup souhlasu Evropského parlamentu, což znamená, že souhlas parlamentu je nezbytný proto, aby protokol k dohodě mohl být podepsán na vaše platnost. To je běžný postup při každém rozšíření Evropské unie. Dříve, než vám představím návrh svého textu, ráda bych vám poskytla několik informací o pozadí celé záležitosti. Dohoda mezi Evropskou unii a Švýcarském o volném pohybu osob byla poprvé podepsána v roce 2000. Tehdy to byla tedy i Evropská unie, která měla 15 členů. V roce 2004 a 2009 proběhla rozšíření a Dohoda byla pozměněna prvním a druhým protokolem. Tato dohoda poskytuje státním občanům smluvních stran možnost na výsostném úsebí, území dalšího státu pracovat a bydlet. Po přistoupení Chorvatské republiky k, k Evropské unii se plánovalo uzavřít třetí protokol k této dohodě. Ovšem, po referendu ve Švýcarsku, kterému došlo 9. února 2014, to bylo referendum o masovém přistěhovalectví, se byla práce na tomto protokolu pozastavena. Pak v březnu 2016 se ovšem dohodlo se Švýcarskem, že tato dohoda bude navzdory všemu rozšířena na Chorvatsko. Evropská unie zastává postoj v tom smyslu, že článek 121 švýcarské ústavy není v souladu s dohodou o volném pohybu. Švýcarská strana momentálně požaduje, aby švýcarští podnikatelé přednostně zaměstnávali eh, státní občany Švýcarska. V dohodě o volném pohybu ovšem existují ustanovení, která určují, že není možné zavádět žádná nová omezení na pracovní trhu eh, nebo nějaká upřednostnění právě Švýcarů na švýcarském trhu. A že Švýcarsko nesmí zavádět ani žádné kvóty či nějaká další omezení či úpravy. Je třeba tedy ještě jednou zdůraznit, že článek 121 není v souladu s dohodou o volném pohybu. Evropská unie několikrát zdůrazňovala, že není eh, spokojena a ne, nesouhlasí s eh, změnami v této dohodě a momentálně pokračují vyjednávání, která se snaží dospět k dohodě se švýcarskou stranou. Má zpráva se těchto řešení netýká, Jde pouze o rozšíření dohody na Chorvatskou republiku. A já jako zpravodajka doporučuji, aby parlament souhlasil s rozšířením této dohody se Švýcarskem. Jsem toho názoru, že dohoda je přínosná jak pro EU, tak pro Švýcarsko, neboť jde ku prospěchu obchodu, zahraničního obchodu a také zahraničních vztahů mezi veškerými zeměmi, které se dohody účastní. Protokol říká, že Švýcarsko během sedmi let po podpisu nebude zavádět žádné, může zavádět nové kvóty a omezení, co se týče pracovních podmínek či platu. Během posledních dvou let tohoto období musí se těmito změnami souhlasit smíšený výbor Evropské unie a Švýcarska. Chorvatští občané, kteří si přejí pracovat ve Švýcarsku, se roz, rozřazují do dvou kategorií. Za prvé ta první kategorie, to jsou pobyty mezi 4 a 12 měsíci a druhá kategorie to jsou pobyty, které jsou delší než 12 měsíců, tedy delší než jeden rok. Kvóty na každý rok se postupně zvyšují tak, že nakonec Švýcarsko plně otevře svůj pracovní trh chorvatským občanům. Chorvatsko musí během stejné dluhuty eh, smět zavádět podobná omezení. A chci upozornit ještě na důležitou doložku, která říká, že po vypršení těch výše změňovaných sedmi let Švýcarsko bude mít ještě možnost zavést takzvanou ochranou doložku co, eh, s ohledem na chorvatské občany. A tato ochrana doložka by měla platnost eh, tři roky. To tedy znamená, že Švýcarsko má možnost eh, v podstatě celkově 10 let, po dobu deseti let chránit svůj pracovní trh. Chorvatsko akceptovalo takto vyjednané řešení a z již zmíněných důvodů i já podporuji podepsání protokolu 3. A doufám, že doufám velmi, že budete schopni můj návrh podpořit, ale jinak jsem jistě otevřena vůči diskusi a vůči vyjednávání. Děkuji za pozornost. Mají poslanci k tomu nějaké otázky eh, nebo připomínky? Pan, Perins, pan Perinský, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně, jenom velmi krátce. Já jenom chci konstatovat jménem koordinátorů, eh, konkrétně eh, jménem paní Steinbruck, která je stínovou zpravodajkou, chci vyjádřit, že to, že souhlasíme se zprávou paní Jaslove, eh, Jaslovické. Děkuji vám. Já mám... Děkuji. Chtěla bych se zeptat na jednu věc, možná spíše Evropské komise, zástupce komise. A také bych ráda tuto otázku položila zástupci rady. Již několik let existují země, které jsou členy EU a stále ještě jsou pro ně uplatňovány ty přechodné lhůty desetiletá omezení, co se týče pracovního trhu. To je, myslím, velice dlouhá doba. Hovoříme o svobodě pohybu a měli bychom ji spíše posílovat, prohloubit. A tady máme novou členskou zemi, která má skutečně velice dlouhou přechodnou lhůtu, to přechodné období. Proč je to nutné takto zavést? Z jakých důvodů se to takto zavádí? Tady pan Bende z komise? Je zde přítomen pan Bender z komise. Můžete nám to prosím osvětlit? Děkuji a děkuji za tuto otázku. Ne, myslím si, že bohužel eh, vám nemohu osvětlit tohleto dlouhé přechodné období. Je to pravda, že existuje, protože podle většiny studií volný pohyb pracujících ve většině zemí měl pozitivní vliv na domácí trhy, ale to pravidlo 5 plus 2 se stále, stále ještě v Evropské unii platí po rozšíření a je to jednoduše řečeno praxe, která se používá v protokolu Evropská unie Švýcarsko stejným způsobem. Takže eh, na obou, a na obou stranách na žádné ze stran není vůle ani na straně Evropské unie, ani na straně Švýcarska to změnit. A jinak k tomu zbytku velmi vítáme podpis eh, eh, který v březnu přidala švýcarská vláda na tento protokol. A e, paní e, e, zpravodajko, my s vámi také můžeme vyjádřit souhlas. Děkuji. Ne, nepotřebuješ vystupovat. Dobře. A jinak, pokud jde o lhuty, 31. Eh, května, to znamená zítra je lhůta, k, vyprší lhůta k předkládání pozměňovacích návrhů, hlasování ve výboru 21. června a předpokládá se, že na plenárním zasedání se o tom bude hlasovat v září po letní přestávce. Takže tím jsme se dostali k části hlasování. A ale není ještě hodina, kdy hlasování eh, bude začínat, takže máme 30-minutovou přestávku na kávu, na to, abychom si pohovořili, prostě abychom si odpočinuli a hlasování začne pět hodin. Nemůžeme začít dříve, protože je spousta poslanců, kteří přijdou až začne hlasování nebo na začátek hlasování. Chtěla bych vám tedy pro tuto chvíli poděkovat za pozornost a buďte prosím všichni přítomně pár minut před začátkem části, kdy budeme hlasovat. Děkuji. Jste připraveni, můžeme zahájit část věnovanou hlasování. Dobře, tak to je skvělé. Jsou tu požadavky na hlasování po částech. Týká se místo eh, strukturovaného eh, dialogu. Dostali jsme dvě žádosti o hlasování po částech EPP a GUE. Týká se to zvláštních okolností, takže já připustím toto hlasování, ale chtěla bych zdůraznit, že je to opravdu výjimka. Nejsem si tedy jistá, že by předseda s tím souhlasil, protože je třeba projednávat ty zájmy na jednání stínových zpravodajů a koordinátorů, tak aby to, se to v budoucnu neopakovalo. Přistoupíme tedy k hlasování. Je to hlasování po částech. První část přípustnost hlasování po částech, ano celý text bez části 2 a bez části 3. Hlasujeme tedy o celém textu bez části 2 a bez části 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Myslím, že to bylo zamítnuto. Ano, ověříme to. Rozhodli jsme se, že eh, se tady vloudilo nedorozumění. My hlasujeme o celém textu bez části 2 a bez části 3. Kdo je tedy pro? Dobře, elektronické hlasování. Ne, budeme hlasovat elektronicky. První část, celý text bez části 2 a části 3. A hlasovali jste elektronicky a hlasování je teď u konce. Takže to bylo přijato. silnou většinou. A teď eh, hlasujeme o druhé části. Je to požadavek GUE, hlasování po částech. V odstavci 6 slova v rámci evropského semestru a ve všech fázích evropského semestru. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Bylo to zamítnuto. Aspoň se domnívám, ale ověříme to. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Bylo to přijato. Třetí část, a to je požadavek EPP, abychom hlasovali o této části. Týká se to odstavce 8, cituji, a posílit legislativu k rodičovské dovolené. Myslím, že je to jasné, kdo je pro, proti, zdržel se, Myslím, že to musíme ověřit elektronicky. Zahají hlasování. Hlasování je teď u konce. A výsledek je přijato 28 hlasy. Doplněk 1. Doplněk 2, odstavec 6. Pokud je to přijato, tak k odstavci 6 bude to uvedeno ke konci odstavce 6. Kdo je pro? Proti? Držel se? Myslím, že to bylo zamítnuto, ale ověříme to elektronicky. Hlasujte, prosím. Hlasování je u konce. Přijato. A zase doplněk doplněk 2 k odstavci 7. Když bude přijat, tak bude umístěn ke konci odstavce 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Já bych řekla, že to bylo přijato, ale ověříme to. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce a <clears throat> bylo to přijato. Nyní závěrečné hlasování. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? <clears throat> Ano, musíme o tom hlasovat elektronicky. Zahají hlasování. Hlasování je u konce. 21 hlasů pro, 18 proti. Takže můžeme přejít k obvyklému způsobu hlasování. Budeme pokračovat hlasováním o povolební revizi víceletého finančního rámce. Navrhovatelem je pan Pirinský, kompromis A. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. Pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Pozměňovací návrh 10. Kdo je pro? proti, držel se zamítnut. Pozměňovací návrh 11. Kdo je pro? Proti? Držel se zamítnut. Ověříme to, je to návrh 11. Hlasování je zahájeno. Hlasování je u konce. Návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh 12. Kdo je pro? proti, zdržel se, přijat. Pozměňovací návrh 13, kdo je pro, proti, držel se, zamítnut. Kompromis B, kdo je pro, proti, držel se, přijat. Kompromis I, kdo je pro, proti, držel se, přijat. Pozměňovací návrh 23, je to tak? Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut. Ověříme to. Pozměňovací návrh 23. Zahajuji hlasování. Hlasování je teď u konce. A návrh byl přijat. Pozměňovací návrh, ne, kompromis C, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijat. Kompromis D na další stránce, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. Pozměňovací návrh 38, kdo je pro? My jsme o kompromisu D hlasovali. A byl přijat. 38, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnut. Kompromis E, kdo je pro? Proti? Držel se přijat. Kompromis F, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijat. Pozměňovací návrh 51, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnut. Kompromis G. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Kompromis H na deváté stránce. Kdo je pro? Proti? Držel se? Myslím, že to musíme ověřit. Elektronický kompromis H Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce a návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 65. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijat. Pozměňovací návrh 66. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnut. Pozměňovací návrh 67 a 68. Kdo je pro? Proti? Držel se zamítnuty. Pozměňovací návrh 69. Kdo je pro? Proti? Držel se zamítnut. Pozměňovací návrh 70. Kdo je pro? Proti? Držel se zamítnut. Ano, ověříme to. Návrh 70. Hlasujte, prosím. A hlasování je teď u konce. A návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh 71. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Pozměňovací návrh 72. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut budeme hlasovat o návrhu stanoviska v pozměněném znění. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. A návrh byl přijat 37 hlasy. Přejdeme k návrhu zprávy pana Benifyho. Pozměňovací návrh 74. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijat. Kompromis A. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Pozměňovací návrh 82. Kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnut. Ověříme to. Pozměňovací návrh 82. Hlasujte, prosím. Hlasování je u konce. A návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh 85. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Pozměňovací návrh 86. Je to hlasování po částech. První část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Neviděla jsem to dost dobře. Takže elektronické hlasování o první části. Hlasování je u konce. A tato část byla přijata 36 hlasy. Druhá část pozměňovacího návrhu 86. Kdo je pro? Kdo je proti? Držel se zamítnuta. Kompromis B. Vy to chcete ověřit? Dobře. Pozměňovací návrh 86, druhá část. Zahajují hlasování, hlasování u konce. Ano, tato část byla zamítnuta. Kompromis B, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijat. Pozměňovací návrh 91, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijat. Kompromis C, kdo je pro? proti, zdržel se, přijat. Pozměňovací návrh 100, kdo je pro, proti, e, je to hlasování po částech, ano. Takže první část, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijata. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, zřejmě zamítnuta. Ověříme to. Hlasujeme. Hlasování je u konce. A druhá část byla zamítnuta. Pozměňovací návrh 102 a 103 společně. Kdo je pro? Proti? Držel se zamítnuto. Kompromis D. Kdo je pro? Kdo je proti? Držel se? Myslím, že byl přijat. Ano, přijat. Nikdo na to nereaguje, tak byl přijat. Kompromis D a kdo je pro, kdo je proti, držel se, přijat. 115? Ne, ne, kompromis E. Omlouvám se, říká paní předsedkyně, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijat. Dále 115, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. Pozměňovací návrh 120, kdo je První část, kde je pro, kde je proti, držel se, přijata. Druhá část návrhu 120, kde je pro, proti, držel se, zamítnuta. Kompromis F, kdo je pro, proti, držel se, přijat. Kompromis H, kdo je pro, ještě pozměňovací návrh 123, 124 a 125 jsou totožné. Hlasujeme o nich společně. Kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis H. Hlasy pro, hlasy proti, zdrželi se, přijat. 133 hlasy pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis I, hlasy pro, pro zdrželi se přijat. Eh, kult 38 pro proti zdrželi se přijat. Kult 47 hlasy pro, proti, zdrželi se, přijat. Podměňovací návrh 149 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, kompromis je, hlasy pro, proti, zdrželi se, přijat. A na další stránce máme kompromis K, hlasy pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis L, hlasy pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis M, hlasy pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis N, hlasy pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 179, hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Kompromis O, hlasy pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 192 na stránce 13, hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 192 prověříme elektronicky, zahajuji hlasování, končím hlasování a zamítá se. Dále pozměňovací návrh 195, 196 a 197. Hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítají se, kompromis P, hlasy pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 204, hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Pozměňovací návrh, ne, kompromis Q, Pozměňovací návrh 203 padá. Ne, musíme o něm hlasovat, takže hlasujeme o pozměňovacím návrhu 203. Hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Kompromis Q nyní, hlasy pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 210, hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Pozměňovací návrh 211, hlasy pro, proti, zdrželi se, přijat. 212, hlasy pro, proti, zdrželi se, přijat. 213, hlasy pro, proti, zdrželi se, je zamítnut. 214 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 215 hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen, 216, ne nikoliv, 217 a 216 jsou identické. Hlasy pro, proti, zdrželi se přijaty. Dále kompromis R. Hlasy pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 224 a 225. Hlasy proti, zdrželi se, zamítají se, kompromis S, hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen. Pozměňovací návrh 234, hlasy pro, proti, Dvěstě třicet čtyři. 231 padá, takže teď hlasujeme o pozměňovací návrhu 234, hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen. Prověříme elektronicky pozměňovací návrh 234, zahajuji hlasování, končím hlasování a je přijat. Pozměňovací návrh Chcete opakovat hlasování o pozměňovacím návrhu 234? Takže 234, hlasujeme o něm. Zahajuji hlasování. Končí. Zahajuji hlasování o podměvacím návrhu 234. Končím hlasování. O pozměňovacím návrhu 234 a je přijat. A dále přicházíme k pozměňovacímu návrhu 235 a 236 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítají se. 237 hlasy pro, proti. Teď je to první část a ta je schválena. Druhá část. Druhá část pozměňovacího návrhu 237 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Pozměňovací návrh 238 hlasy pro, proti, zdrželi se, Řekla bych, že se zamítá, ale prověříme to elektronicky. 238, prosím, zahajuji hlasování. Končím hlasování. A zamítá se. Kompromis SA, hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen. 240, hlasy pro, proti, zdrželi držel, schvál, drželi se schválen, 242, 243 a 244 hlasy pro, proti, zdrželi se a zamítají se. Kompromis T, hlasy pro, proti, zdrželi se, přijat, Pozměňovací návrh 252, hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 253 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Kompromis U, hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis DD, hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen. Pozměňovací návrh 259 a 260, hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítají se. Pozměňovací návrh 261 padá a přecházíme na 262, 263 společně. Hlasy pro, proti, zdrželi se přijaty, 264 pro, proti, zdrželi se přijat, kompromis KA, hlasy pro, proti, zdrželi se, to nebylo jasné, prověříme elektronicky. Kompromis KA, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je schválen 38 hlasy. Pozměvací návrh 266, hlasy pro, proti, zdrželi se schválen, kompromis V, hlasy pro, proti, zdrželi se schválen, kompromis dvojité V, hlasy pro, proti, Zdrželi se? Schválen. pozměvěcí návrh 281 hlasy pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis X hlasy pro, proti, zdrželi se schválen. 295 na stránce 21. Hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Pozměňovací návrh 300. Hlasy pro, proti, zdrželi se. A řekla bych, že je schválen, ale uh, prověříme elektronicky. Pozměňovací návrh 300. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a je zamítnut. Pozměvací návrh 302. Hlasy pro, proti, zdrželi se. Řekla bych, že je schválen. Kompromis BBA. Hlasy pro, proti, zdrželi se schválen. Kult 19, hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen, kompromis, ne, pozměňovací návrh 306, hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen, pozměňovací návrh 307, společně s 308, hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítají se. Kompromis Y, hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se, možná se pletu, protože to nebylo jasné, takže zahajujeme hlasování, končím hlasování ke kompromisu Y a je schválen. Kompromis Z hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen. Pozměňovací návrh 317 společně s 318 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítají se, kompromis AA, hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen, kompromis BP, hlasy pro, proti, zdrželi se schválen. Pozměvací návrh 342 hlasy pro, proti, zdrželi se schválen. 343 hlasy pro, proti, zdrželi se schválen. 344 hlasy pro, proti, zdrželi se. Myslím si, že eh, raději prověříme. Zahajuji hlasování 344, končím hlasování, zamítá se. Kompromis CC, hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen. Pozměvací návrh 363 na stránce 27 hlasy pro, proti zdrželi se schválen, 364 hlasy pro, proti zdrželi se schválen, 365 hlasy pro, proti zdrželi se schválen. 367 hlasy pro, proti, zdrželi se schválen, 368 pro, proti, zdrželi se schválen, 374 hlasy pro, proti, zdrželi se schválen, 376 pro, proti, zdrželi se, schválen. 377 ústní pozměňovací návrh SAD, hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen. Pozměňovací návrh. Ne, ještě výbor pro kulturu 23, hlasy pro, proti, zdrželi se schválen. A potom úvodní ustanovení, pozměňovací návrh 1, hlasy pro, proti, zdrželi se schválen. Dvě hlasy pro, proti, zdrželi se schválen. Tři hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Čtyři hlasy pro, proti, zdrželi se schválen. Pět pro, proti, zdrželi se zamítnut, sedm pro, proti, zdrželi se, zamítá se, osm pro, proti, zdrželi se, schválen, devět pro, proti, zdrželi se, zamítá se, deset hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen. Pozměňující návrh 11, hlasy pro, proti, zdrželi se, Možná vám to bylo jasné, ale mě ne. Prověříme pozměňovací návrh 11, Zájuji hlasování, končím hlasování. Zamítá se. 12 hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen. 13 hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen. 14 hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen. 15 pro, proti, zdrželi se, schválen 16 pro, proti, zdrželi se, schválen 17 pro, proti, zdrželi se, schválen 18 pro, proti, zdrželi se, prověříme elektronicky pozměňovací návrh 18, Zahajuji hlasování, končím hlasování a je zamítá se. Pozměňovací návrh 19, si pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 20, hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen, 21 pro, proti, zdrželi se, schválen. 22 eh, pro, proti, zdrželi se, zam, schválen, pardon. A teď kompromis EE, e, hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen. A dál pozměňovací návrh 29, hlasy pro, proti, zdrželi se schválen, 30 hlasy pro, proti, zdrželi se schválen, 31 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 32 hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen, kompromis FF, hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen, a nyní pozměňovací návrh 37. Hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Kompromis GG, hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen. Pozměňovací návrh 39, hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 40 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 41 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Pozměňovací návrh. Ne, prověříme elektronicky. Pozmě, eh, eh, pozměňovací návrh 41, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítá se. Pozměňovací návrh 42, hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 43 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 44 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 45 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 46 pro, proti, zdrželi se, Musíme ho prověřit. Pozměňovací návrh 46. Zájuji hlasování. Končím hlasování. Je přijat. 47 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 48 hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen, 49 pro, proti, zdrželi se, schválen, 50 pro, proti, zdrželi se. Musíme ho prověřit. Zajuji hlasování o pozměvacím návrhu 50. Končím hlasování a zamítá se. Kompromis HH hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen. Ústní pozměvací návrh 60. E, tam je, se jenom vyškrtává, protože slovo adekvat je tam použito dvakrát. Takže hlasy pro, proti, zdrželi se schválen, kompromis dvě římská dva, hlasy pro, zdrželi se schválen, kompromis je, je, hlasy pro, proti, zdrželi se schválen, Pozměňovací návrh 64, hlasy pro, proti, zdrželi se schválen. Šedesát šest, hlasy pro, proti, zdrželi se schválen. šedesát sedm hlasy pro, proti, zdrželi se schválen. Kult k úvodnímu ustanovení C, hlasy pro, proti,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 zdrželi se, schválen. A nakonec elektronické hlasování, takže zahajuji hlasování. Končím poslední hlasování k této zprávě, která je schválena 36 hlasy.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 do zprávy podle platných pravidel. A je přítomna Helga Stevens, to je dobře. Můžeme tedy zahájit hlasování o návrhu jejího stanoviska. A začneme bodem pety 6. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. Peti 32. Kdo je pro? Proti. Držel se. Přijato. Peti 16. Kdo je pro? Proti. Držel se. Přijato. FEM 1. Kdo je pro? Proti. Držel se. Přijato. A FED 9. A of sum pardon, kde je pro, kde je proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 37, kde je pro, kdo je proti? Zdržel se? Přijato. Libe 42. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. Kalt 25 odpadá. Tran 8 a Jury 1 společně. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 39. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis je, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 43, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijat. Pozměňovací návrh Pety 20, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 46, Omlouvám se na další stránce pozměňovací návrh 47. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. Kompromis K. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se přijat. Libe 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se přijato. Kompromis L. Kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 55, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Kompromis M, kdo je pro? Kdo je proti, zdržel se, přijat. Pety 24, kdo je pro? Proti, zdržel se, to musíme prověřit. Pety 24, zahají hlasování. Pety 24, hlasování je u konce. A návrh byl přijat. NV29. Kdo je pro? Kdo je proti? Držel se? Zamítnuto. Kompromis N. Kdo je pro? Kdo je proti? Držel se? Přijato. Pozměňovací návrh 60. Kdo je pro? Kdo je proti? Držel se? To musíme ověřit. Návrh 60. A hlasování je u konce. A návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 61. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnut. No, asi to musíme také prověřit. Pozměňovací návrh 61. Zahajují hlasování a hlasování je teď u konce a návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 62. Kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se, přijat. Pozměňovací návrh 63, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijat. Pozměňovací návrh 64, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijat. Kompromis O, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. Dále přejdeme na další stránku Kompromis P. Kdo je pro? Kdo je proti? Držel se? Kompromis byl přijat. Máme to prověřit, ano, takže kompromis P, zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. A kompromis P byl přijat. Kompromis Q. Kompromis Q na stránce 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijat. Pozměňovací návrh 78. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 79. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 80. Kdo je pro? proti, držel se, návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 83, kdo je pro, kdo je proti, držel se, přijat. Pozměňovací návrh 86 pro, proti, zdržel se, přijat. Dále eh, hlasujeme o návrhu TRAN 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijat. Tran 7. To je hlasování o prvé části. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijat. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? To musíme ověřit hlasování o druhé části. Zahajuji hlasování. Hlasování je teď u konce. A druhá část byla přijata. Kompromis R. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijat. Dále návrh 88. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Myslím, myslím, že budeme raději hlasovat elektronicky. Příliš mnoho se zdrželo hlasování, 88. Ano, tolik eh, se zdrželo hlasování, takže jsem nakonec nevěděla, jak to je hlasování u konce. Ale návrh byl přijat. Jury 10. Eh, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 90. Kdo je pro? Jury 11 na stránce 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Držel se přijat. Kompromis S. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se přijat. Kompromis T. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se přijat. Dále návrh NV20. Kdo je pro? Kdo je proti? Omlávám se, paní předsedkyně, omlouvám se, chtěl bych se vrátit k návrhu 88. Vy jste říkala, že byl přijat, ale ve skutečnosti, když se víc lidí zdrží hlasování, než kolik bylo hlasů pro ten pozměňovací návrh. Myslím, že 28 na nás se zdrželo, potom se tedy nedomnívám, že by měl být návrh přijat. Ano, ale experti mi říkají, že se to takto nepočítá. 12 bylo pro, 1 proti a 29 se zdrželo. A to znamená, že návrh byl přijat. Takhle to funguje. Ale to eh, nemáte ani 50%. Dobře. Já se spolehám na odborné e, experty a taková jsou pravidla. Kompromis té byl přijat a teď přejdeme k hlasování o NV20. Ten byl přijat. Ne, teď budeme hlasovat o NV20. E, to hlasování jsme neukončili. ITRA na 15, kdo je pro NV20, kdo je proti, zdržel se přijat. Dále pozměňovací návrh 101, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se přijat. Pozměňovací návrh 102, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se zamítnut. Kompromis U, kdo je pro? Kdo je proti? držel se? Přijat. Pety 44. Kdo je pro? Proti? držel se? Přijat. FAM 20. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Pozměňovací návrh 106. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnut. Kompromis jednoduché V. Kdo je pro? Kdo je proti? Držel se přijat. Pozměňovací návrh 110. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut. Kompromis dvojité V. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijat. Kompromis X. Kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se, přijat. Pozměňovací návrh 114, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijat. Pozměňovací návrh 115, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijat. Pozměňovací návrh 118, kdo je pro, proti, zdržel se, to ověříme elektronicky. 118, hlasujte prosím. A hlasování je teď u konce. 118 byl přijat. Kompromis a i kdo je pro? Proti? Držel se? Přijat. Kompromis Y. Kdo je pro? Kdo je proti? Držel se? Přijat. Pozměňovací návrh 125. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijat. A teď Kompromis AA. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijat. Kompromis Z. Kdo je pro? Kdo je proti? Držel se? Přijat. Ověříme to, tedy kompromis Z. Zahajují hlasování. A hlasování je teď u konce. Kompromis Z byl přijat. Pozměňovací návrh 136. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se přijat. Kompromis AB. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se přijat. Pozměňovací návrh 142. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Tak to ověříme. Pozměňovací návrh 142 zahájí hlasování a hlasování je teď u konce. A návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 143. Kdo je pro? Kdo je proti? Držel se přijat. Návrh Envy... Ne, Pozměňovací návrh 144. Kdo je pro? Kdo je proti? Držel se? Zamítnut. Ale můžeme to ověřit. Návrh 144. Zahají hlasování. Hlasování je u konce. A návrh byl přijat. Přejdeme. Pozměňovací návrh 145. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnut. Kompromis Aha, Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se přijat. Pozměňovací návrh 148. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnut. Kalt 1. Culture 1, nebo to máme ověřit dobře. Pozměňovací návrh 48, elektronické hlasování, hlasujte a hlasování je teď u konce. A tento návrh byl přijat. Kalt 1, kdo je pro? Kdo je proti? Držel se? Přijat. Kalt 3, kdo je pro? kdo je proti, zdržel se přijat. Kalt 4, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se přijat. Kalt 5, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se přijat. Kalt 6, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se přijat. Kalt 8, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. Kalt 9, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se tak to ověříme. Culture 9. Hlasujte, prosím. Hlasování u konce a návrh byl přijat. Omlouvám se. Je možné hlasovat unblock kalt 10 až po 18, tak to je skvělé. Kdo je pro? Vy říkáte, že to není možné hlasovat en blok? Dobře, tak jednotlivě. Kalt 10, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijat. Kalt 11, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijat. Kalt 12, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijat. Culture 13, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se přijat. Kalče 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se přijat. Kalče 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se přijat. Kalče 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se přijat. Regi 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se přijat. Kalče 19, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se přijat. Kalče 24, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se přijat. Regi 1, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se přijat. NV 1, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se přijat. NV 2, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijat. Pety 51, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijat. Envy 6. Kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnut. Envy 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijat. Envy 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Envy 10. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. FAM 11. Kdo je pro? proti, držel se, přijat. NV11, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. NV12, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. Peti 49, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. NV17, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. NV18, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. NV22, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. NV24, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. NV25, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. NV26, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. A Regi 7, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. Regi 9, kdo je pro, proti, tak to ověříme. Regi 9. Zahajuji hlasování. Hlasování je teď u konce. A výsledek je pro tento návrh. Byl přijat. FAM 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. FAM 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. FAM 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. FAM 13. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Pety 53. Ne. FAM 16. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Libe 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. FAM 22. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Stran 1. Je to po částech. První část. Kdo je pro? Proti? zdržel se, přijata. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, přijata. Tran 2, kdo je pro, proti, zdržel se, návrh byl zamítnut. Tran 3. Ne, ověříme hlasování k Tran 2. Hlasujte, prosím. Hlasování je teď u konce. Návrh byl přijat. Tran 3, kdo je pro, proti, držel se, přijat. Tran 9, kdo je pro, proti, držel se, přijat. Tran 10, kdo je pro, proti, držel se, tak to ověříme. Tran 10, elektronické hlasování. Hlasování je u konce a návrh byl přijat. Those in favor, those against. Tran 11 pro proti, schválen, tran 12 pro proti, zdrželi se schválen, tran 13 pro proti, zdrželi se schválen, tran 14 pro proti, zdrželi se schválen, 15, tran 15 hlasy pro, proti, zdrželi se schválen, tran 20 pro, proti, zdrželi se schválen, tran 21 pro, proti, zdrželi se schválen, tran 22 pro, proti, zdrželi se schválen, tran 23 pro, proti, zdrželi se schválen, pety 9 pro, proti, zdrželi se schválen, pety 10 pro, proti, zdrželi se schválen, Jury 7 pro, proti, zdrželi se schválen, Jury 9 pro, proti, zdrželi se schválen, Jury 12 pro, proti, zdrželi se schválen, Jury 16 pro, proti, zdrželi se schválen, Libe 4 pro, proti, zdrželi se schválen. Libe 13 pro, proti, zdrželi se schválen. Libe 14 pro, proti, zdrželi se schválen. Libe 16 pro, proti, zdrželi se schválen. Libe 19 pro, proti, zdrželi se schválen. Libe 20 pro, proti, zdrželi se schválen. A další stránka, Libe 26, hlasy pro, proti, zdrželi se schválen, 20, Libe 27 pro, proti, zdrželi se, zdrželi se, prověříme Libe 27. Zahajuji hlasování, končím hlasování a je schválen. Libe 28 pro, proti, zdrželi se schválen. Libe 30 pro, proti, zdrželi se schválen. Pak 9, 3 eh, pro, proti, eh, schválen. 9,7 eh, pro proti, zdrželi se schválen, 9,8 pro proti, zdrželi se schválen, 9.9, první část pro, proti, zdrželi se schválen. Druhá část k 9.9 eh, pro, proti, zdrželi se schválen. 9.12 pro, proti, zdrželi se schválen. 9.14 pro, proti, zdrželi se schválen. 9.15 TV 15 pro, proti, zdrželi se, schválen. TV 16 pro, proti, zdrželi se, schválen. TV 17 pro, proti, zdrželi se, schválen. TV 19 pro, proti, zdrželi se, schválen. 20 pro, proti, zdrželi se, zdrželi se, prověříme 9.20, zahajuji hlasování a končím hlasování a zamítá se. AFET 1, hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen. AFET 3 pro, proti, zdrželi se, schválen. AFET 4 pro, proti, zdrželi se, schválen. AFET 5 pro, proti, zdrželi se schválen. AFET 7 pro, proti, zdrželi se schválen. Pozměňovací návrh 147, hlasy pro, proti, zdrželi se schválen. Pozměňovací návrh 150 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Kompromis AC pro, proti, zdrželi se schválen. Pozměňovací návrh 157, hlasy pro, proti, zdrželi se schválen. Libe 41, pro, proti, zdrželi se schválen. Pozměňovací návrh 158 pro, proti, zdrželi se Prověříme pozměvací návrh 158. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A zamítá se o jedním hlasem. Pet 1. Eh, hlasy pro, proti, zdrželi se. Schválen. Jury 2. Padá a Pozměňovací návrh 159 nyní, 159 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 160 hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen. Pety 12, na stránce 32, hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen. Pozměňovací návrh 161, hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 163 pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis AD, hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen. Pozměňovací návrh 165, hlasy pro, proti, zdrželi se schválen, kompromis AE pro, proti, zdrželi se schválen, pozměňovací návrh 168 pro, proti, zdrželi se schválen, 169 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 170 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, pety 26 padá, takže přecházíme Ne, musíme hlasovat o poty pety 26 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, NV 30 pro, proti, zdrželi se, schválen, FAM 23 je už pokryt, takže kompromis AF, hlasy pro, proti, zdrželi se schválen. Pozměňovací návrh 173 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 174 pro, proti, zdrželi se, schválen. 175 pro, proti, zdrželi se, schválen. 177 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Kompromis AG, hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen. Pety 8, hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen. Pozměňovací návrh 181, hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen. 182 hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen. 183 pro, proti, zdrželi se, schválen. Pety 17 pro, proti, schvále, eh, zdrželi se, schválen. Pety 23 pro, proti, zdrželi se, schválen. Úvodní ustanovení, kompromis B, hlasy pro, proti, zdrželi se schválen. Tam A, pro, proti, zdrželi se schválen. Tran E, ne, tran A, hlasy pro, proti, zdrželi se schválen, tran B, pro, proti, zdrželi se, schválen kompromis C, pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis H, pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis D, pro, proti, zdrželi se, schválen. Pozměňovací návrh 10, pro, proti, zdrželi se, schválen. 12 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 13, promiňte, pozměňovací návrh číslo 12, bylo to velmi jasné, pozměňovací návrh 13, pro, proti, zdrželi se, schválen, kompromis E, pro, proti, zdrželi se, schválen, Pozměňovací návrh 15 pro, proti, zdrželi se schválen. FAM C, hlasy pro, proti, zdrželi se schválen. FAM D, pro, proti, zdrželi se schválen. Libe A, pro, proti, zdrželi se schválen. Pozměňovací návrh 17, pro, proti, zdrželi se schválen. FAM H pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis G pro, proti, zdrželi se schválen. 21 pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis F pro, proti, zdrželi se schválen. FAM I pro, proti, zdrželi se, schválen. Fam je, pro, proti, zdrželi se, schválen. A potom jdeme na pozměňovací návrh 26, hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 28, 29 a 30. Hlasujeme společně pro, proti, zdrželi se schváleny. Pozměvací návrh 32. Hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 33 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že prověříme pozměvací návrh 33. Zajuji hlasování. Končím hlasování. A je schválen tamka. Ne, promiňte. Pozměňovací návrh 34, hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Prověříme pozměňovací návrh 34, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ano, je schválen. 35 hlasy pro, proti, zdrželi se schválen, FAM G, hlasy pro, proti, zdrželi se schválen, FAM R, pro, proti, zdrželi se schválen, trance, pro, proti, zdrželi se schválen, D, pro, proti, zdrželi se schválen, kompromis A, pro, proti, zdrželi se schválen, Pozměňovací návrh 3, hlasy pro, proti, zdrželi se schválen. 4, hlasy pro, proti, zdrželi se schválen. A nyní budeme hlasovat o návrhu této pozměněné zprávy. Zahajuji hlasování k tomuto pozměněnému návrhu a je schválena 41 hlasem proti eh, třem. Jak víte, zahrnujeme tento výsledek do zprávy jako takové. Chtěla bych poděkovat paní Stevens za zprávu nebo za práci a možná jsem zapomněla to též říci eh, panu eh, Benify, a v příští schůzi máme 15. června a myslím, že vám mohu eh, přeslíbit, že 15. nebudeme mít takové hlasování jako dnes, protože to byla opravdu těžká práce. Chtěla bych vám všem poděkovat za spolupráci. na první.